notre séance de commission. Kolegové, takže zahajuji naši schůzi výboru pro rozpočet a podle pravidel, o nichž jsem vás informoval minulý týden, bych vám chtěl sdělit rozhodnutí koordinátorů ze dnešního dne pro potvrzení z vaší strany. Nejprve navážeme předběžné kontakty s výborem Econ za účelem vytvoření, zpracování zprávy z vlastní iniciativy o investičním plánu Junckera ve výši 300 miliard euro. Protože jde o e, projekt, na kterém se pracuje, tak paní Holmeier je potvrzena jakožto zpravodajka pro stanovisko o ohledně dvou zpráv výboru LIBE týkající se Smart Border, balíčku inteligentních hranic. Potom jsme požádali o uplatnění pravidla 55, smíšený výbor s podvýborem pro obranu SEDE ohledně zpracování zprávy z vlastní iniciativy týkající se et de défense, politique commune. En troisième lieu, nous... Za třetí jsme požádali, aby výbor pro rozpočet byl zapojen do slušení, které navrhuje výbor pro rozpočtovou kontrolu ohledně ochrany vlastních zdrojů. A nakonec paní Sulin byla stanovena jako od, od, osoba odpovědná za provádění gender mainstreaming, to znamená začlenování dimenze pohlaví do práce výboru pro rozpočet. Chtěl bych se tedy ujistit, že jste skutečně také dostali zprá- zápis z našeho zprávu 24. 25. září a 29. září a 1. října, že nemáte žádné připomínky k těmto zápisům. A pokud tomu tak není, tak tím se dostáváme k našemu hlasování. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu rozpočtu. Návrhu tedy opravného rozpočtu číslo 2. přebytek splnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 a na úvod bych chtěl dát slovo panu Deprezovi, který byl zpravodajem pro tento návrh. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Měl jsem už příležitost vysvětlit, že předložení pozměňovacího návrhu bylo tedy nezbytné proto, aby celý opravný rozpočet mohl být eh, schvalován ve stejnou dobu, protože pokud bychom nepředložili pozměňovací návrh, tak by stanovisko rady bylo tedy považováno za schváleno, takže je nezbytné, eh, bylo nezbytné předložit tento pozměňovací návrh a žádám tedy, aby maximum kolegů hlasovalo pro tento pozměňovací návrh, protože je to součástí naší strategie pro eh, realizaci eh, deficitu za rok, thousand and 2014 a 2015. Jinak podporuji dva pozměňovací návrhy, které jsou opravdu velmi kvalitní, které předložil náš všeobecný zpravodaj Gardias Gabal. Myslím si, že celá socialistická skupina bude hlasovat jako jeden muž nebo jedna žena. Dobrá, takže máme zde pozměňovací návrh číslo jedna, který předložil zpravodaj. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je pro? Proti tedy, pardon, zvedněte ruce. Vidím dvě ruce, které se zvedly. A kdo se zdržel? Takže tento pozměňovací návrh je přijat výborem. Úvodní ustanovení D, pozměňovací návrh 1, paní Gardia Zabal, kdo je pro tento pozměňovací návrh, děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 2. Úvodní ustanovení D. Nový bod A. Stanovisko zpravodaje je příznivé. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Můžete dát ruce dolů. Kdo se zdržel? Nevidím, že by se někdo zdržel, je přijat. Nyní budeme hlasovat o celém textu, takto pozměněném, jmenovitým hlasováním, elektronickým hlasováním tedy, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Někdo nehlasoval, takže znovu zahajuji hlasování. Nefunguje to? Tak pokusíme se ještě jednou tedy, zopakujeme hlasování. Také to nefunguje. Takže hlasovali všichni, kdo chtěli hlasovat. Končím tedy hlasování. Text je schválen 21 hlasy proti třem. Takže nyní zde máme pozměňovací návrhy ohledně Fondu pro přizpůsobování se globalizaci. Odstavec 2a, nový pozměňovací návrh 2, který je pokryt. Od, nový odstavec 5, pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, pokud nic proti tomu nemáte. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže výsledek, tento pozměňovací návrh je přijat, 14 hlasy proti 9. Dále pozměňovací návrh 4, odstavec 9a nový. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zda se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Dále odstavec 9b nový. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, kdo se, nezdržel, nikdo se nezdržel, je přijat. Odstavec 13a nový pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nevidím. Kdo, nikdo se nezdržel také. Je přijat. 13b nový pozměňovací návrh 7. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přístroj zase nefunguje. Pozměňovací návrh je přijat 15 hlasy pro, 8 hlasů proti. Dále odstavec 13c, pozměňovací návrh 8 je pokrytý, 13d nový pozměňovací návrh 9 také je pokrytý, úpodní ustanovení e a nový pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Děkuji, dejte ruce dolů, kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o jmenovitě o celém textu, takto pozměněném. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat. 21 hlasů pro, 3 hlasy proti. Nyní se dostáváme ke druhé zprávě o Evropském fondu pro přizpůsobování se globalizaci. Zpráva pana Sarvama. Spravodaj nemá žádné konkrétní připomínky, takže můžeme hned přejít k hlasování o pozměňovacích návrzích odstavec 1. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat odstavec 2a nový. Pozměňovací návrh 3. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je přijat 17 hlasy, 8 hlasů proti. Odstavec 6a nový pozměňovací návrh 4 je pokrytý. Odstavec 7a nový pozměňovací návrh 5. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Můžete dát ruce dolů. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jedn, jeden se zdržel. Pozně, odstavec 7b nový pozměňovací návrh 6. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Můžete dát ruce dolů. Kdo je proti? nevidím. Ano, jeden je proti, kdo se zdržel. Pozměňovací návrh je přijat. Odstavec 7c nový. Pozměňovací návrh 7 je pro. Kdo je pro? Děkuji. Můžete dát ruce dolů. Kdo je proti? Tři proti. Kdo, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh je přijat. Odstavec 8. Pozměňovací návrh 8. je pro. Kdo je pro? Děkuji. Můžete dát ruce dolů. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Úvodní ustanovení D a nové. Pozměňovací návrh 1. Zpravodá je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže přejdeme k hlasování o celém takto posněněném textu jmenovitým hlasováním. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže celý text je tímto přijat 21 hlasy proti čtyřem. Pane Depre, nyní přejdeme k dalšímu bodu, a to k části 3. Abychom učinili důsledky tedy z toho eh, hlasování, to znamená převod eh, finančních prostředků. Podle našeho hlasování je tam pozměňovací návrh 31. Možná, že všechny tři pozměňovací návrhy by mohly být předmětem tedy společného vysvětlení a jednoho hlasování. Ano, pane předsedo, v každém případě ty dva Dva první, 26 a 28 mohou být, o nich můžeme hlasovat společně, protože je nezbytné hlasovat o těchto návrzích, pro, abychom aby bylo možno provést to hlasování, protože je potřeba převést finanční prostředky v rezervě do Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci do samotného fondu, tak aby ty částky mohly být uvolněny. Žádám tedy, abychom pozitivně hlasovali, abychom hlasovali tedy pro tyto dva pozměňovací návrhy. Takže, eh, takže kdo je pro, kdo je proti? Vy jste proti? Proti. Teď hlas svedněte, kdo se zdržel. Takže pozměňovací návrhy 26 a 28 jsou tímto přijaty. Pozměňovací návrh 31, pane Depre, takže pozměňovací návrh 31 je trošičku jiný. Každý rok na konci hospodářského roku komise předkládá návrh celkového převodu, který by měl umožnit vyvážení finančních prostředků pro příslušný rok potřeby, které vznikly u některých linek, byly uspokojeny interními před, eh, převody v rámci jednotlivých kapitol eh, v rozpočtu, protože tak to bylo uvedeno v některých způsobech finančního nařízení, některých kapitolách finančního nařízení. Protože jsme ale mimo rozpočtovou kapitolu, tak potřebujeme schválení nebo povolení a to je to, co vlastně děláme. Takže návrh toho převodu se týká potřeb finančních prostředků, které mohou být, nemohou být uspokojeny interními převody v rámci jedné kapitoly. A návrh na celkový převod na rok 2014 se týká finančních prostředků, které odpovídají 57,1 milionům euro, což představuje 0,20 celkových plateb povolených eh, za, v rozpočtu 2014. Pokud chcete, Mohu vám uvést podrobnosti, pokud to některé poslance zajímá, tak vám mohu uvést podrobnosti rozpočtových linek, kterých se týká posílení, zvýšení a rozpočtových linek, kterých se týká snížení nebo odběry. To by trvalo asi 20 minut a Samozřejmě pokud byste měli zájem, tak vám mohu uvést detaily tady v tomto, týkající se tohoto návrhu celkového převodu. Takže nevidím žádné námitky ze strany našich kolegů. Myslím si, že to je opatření, které by mělo zajištit eh, platební prostředky v eh, příslušném hospodářském roce. Týká se to pro prostředků, které nebyly v některých rozpočtových linkách využity, které se převádějí do jiných rozpočtových linek, takže je to opatření, které umožňuje urychlit platby. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 31. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Děkuji vám. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže pozměňovací návrh 31 je schválen. Paní Olmajer. Máte ještě nějaké? 50. Je to v článku 50. Transformace položky. Dobře, máte slovo. Jedná se o návrh komise a poslouchejte. Jestli to pochopíte, tak mi dejte vědět. Takže teď mě poslouchejte. Kdo má za cíl transformovat 45 pracovních míst AST trvalých na AST SC4, a transformovat 26 dočasných pracovních míst ASTS, 10 dočasných míst AST4 a 9 dočasných míst AST3 na 45 míst ASTC4. Doplňuji pro úplnost, že co se týče OLAFu, je tu žádost o transformaci dvou funkcí AST1 na dvě funkce AST asc 1 Kdo to dokáže po mně zopakovat, bude zřejmě intelektuálně velmi na výši. Takže tento návrh komise je rozpočtově neutrální a podle článku 50 rozpočtového řádu rozpočtový výbor má tři týdny na to, aby vyjádřil námitku. Čili my máme čas do 27. října. Pokud do té doby nepřijde žádná námitka, tento transfer se uskuteční, aniž by o něm bylo třeba formálně hlasovat. Já jsem vůbec nepochopil, o čem to je a mám tady dvě interpelace. Ta první se týká, se ptá proč to děláme. Já jsem viděl jeden dokument, ve kterém se vysvětluje, že by to snad bylo potřeba, proto aby bylo možno vytvořit kanceláře nové komise. To je zvláštní zdůvodnění. Ale figuruje to v dokumentu, který nám komise předala. Jinak normálně návrh má být rozpočtově neutrální, takže já tady vidím, že by to ovšem mělo znamenat méně výdajů, jestli jsem pochopil ty tabulky, takže pravděpodobně proměňujeme kvalifikovanější pracovní místa na méně kvalifikovaná místa. Prostě jsem to nepochopila, potřeboval bych více vysvětlení od komise, protože jinak navrhuji, abychom předložili formální námitku a abychom požádali komisi, aby nám poskytla více informací. Takže hlasování se odkládá. Ano, ano, žádám o odklad hlasování. Nebo aby komise vysvětlila, o čem to je. Ale komise je tady zastoupená prostě dokumenty, které nám byly předány, neumožňují vytvořit si představu o tom, o, tom, o, čem se, o co se jedná. Argumentace je slabá a ne, rozpočtová neutralita neuskutečněná. Ale pane zpravodaji, říká pan předseda, vaše zpráva byla pozoruhodná. Takže prosím na vám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět. Od 1. ledna tohoto roku existuje nová funkce mezi asistentů, je to, je to funkce na sekretariátu, která dříve neexistovala do tohoto roku a e, tam se očekává nábor sil do sekretariátu na nižší platové třídě a náklady tím pádem to představuje také nižší. Nicméně komise proto, aby mohla přijmout pracovníky na tyto nové funkce, tak potřebuje, aby v tabulce, v mzdových tabulkách, nebo v tabulkách, kde jsou popisy všech eh, funkcí podle kategorií, aby tedy tyto tabulky se změnily. Když komise předložila návrh rozpočtu pro rok 2014, tato funkce ještě neexistovala. V návrhu na rozpočet 2015 už je struktura eh, tabulky zaměstnanců zrevidována revidovaná a je v souladu s nově vzniklou kategorií funkcí. Ale teď na konci roku jsme v situace, kdy nemáme dostatek těch sekretářských míst k obsazení a tudíž jsou tady volná místa. My bychom chtěli na ně přijmout zaměstnance na tyto nižší sekretářské práce. To se týká třeba některých nových kanceláří, které vznikly a komise chce na tyto nově vzniklá volná místa pro nové pracovníky a nemůže, protože ty popisy Eh, funkcí pro tuto kategorii nejsou dostatečné. Proto chceme požádat o využití tady toho článku 50, který zajišťuje nějakou minimální flexibilitu uvnitř těch pravidel, která jsou tu popsana, proto abychom mohli přijmout pracovníky na eh, sekretářské práce na ty poslední dva měsíce v roce, aby to tedy bylo povoleno podle pravidel a tím vzniknou mírné úspary, týká se to pouze dvou měsíců do konce roku, a potom rozpočet 2015, ten už je naplánovaný podle té nové struktury a nového popisu i počtu jednotlivých funkcí v daných kategoriích se správnými čísly. Takže já doufám, že jsem částečně vysvětlil, o co se jedná. Děkuji, prosím, pane Debré. Vyslechl jsem vás s velkým zájmem. Ale upřímně si kladu otázku, proč jste nám to nemohli vysvětlit upřímně a jasně, o jaké funkce, o jaké místa eh, se jedná na jaké funkce potřebujete tento systém. Tak já to nechám na jednotlivých poslancích, ať si to posoudí, ale osobně já zatím nejsem pro takovýto postup a doporučuji odložit hlasování. Pan Ali se hlásí. Pane předsedo, já si myslím, že je jednoznačné, že není jasné, co se tady děje. Myslím si, že potřebujeme více informací, abychom eh, toto rozhodnutí mohli učinit. Proto podporuji to, co říkal kolega Gerard Deprie. Nejsem spokojen jednak s objemem informací a ani s reakcí Evropské komise, která tady právě zazněla. Děkuji. Dobrá, takže budeme hlasovat o návrhu zpravodaje, to znamená o odložení tohoto rozhodnutí, abychom získali doplňující informace. Takže kdo je pro návrh zpravodaje? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? pár poslanců se zdrželo, nikdo nebyl proti a většina žádá více informací pro to, aby bylo možno rozhodnout. Pane Prezáre, vaše úsilí bylo chválihodné, ale vrátíte se prostě na příští schůzi, abyste nás plně informoval o všech podrobnostech. Paní Holmajer ještě nedorazila vzhledem k povinnostem, které ji zdržují jinde. Možná pan Fernandez by mohl vystoupit místo paní zpravodajky. Ano, pane předsedo. Eh, eh, když dovolíte, budu hovořit portugalsky. Zde máme dva návrhy. Oba se týkají otázky spravedlnosti v jednom hovoříme o transferu 225 tisíc euro. Tady se jedná o přizpůsobení platů. To je právně oprávněno. A ten druhý transfer je 114 tisíc euro, pardon, 413 tisíc euro. A to se týká elektronických publikací. Takže se schválením těchto dvou transferů by neměl být žádný problém, podle mého názoru. Máme zde jeden pozměňovací návrh, který se týká výboru regionů. Tam je to transfer některých položek, které budou mít neutrální rozpočtový dopad a jménem paní zpravodajky, paní Holmajerové, říkám, že bychom měli být pro. Wow. Dobrá, takže možná můžeme hlasovat en blok, takže kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Výborně, takže toto ustanovení jsou přijata. Tak, tím jsme skončili hlasování. A nyní dám slovo panu Fernandézovi, aby nás seznámil se zprávou o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unii a Demokratickou republikou svatý Tomáš a Princův ostrov. Um, um Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Toto je tedy eh, protokol o dohodě Jde o obnovení protokolu partnerství v oblasti eh, rybolovu mezi Evropskou unii, svatým Tomášem a eh, Princovým ostrovem. Je to nějakých 700 eh, euro za 700 tisíc euro za první tři roky a zhruba 300 tisíc euro za ten čtvrtý rok. Eh, jedná se o rybolovný výtěžek zhruba 700 tun ročně a 325 tisíc ročně přibližně má jít na financování maloškálového rybaření a na kampaň proti nelegálnímu rybaření, proti nelegálnímu rybolovu v oblasti svatého Tomáše a Princova ostrova. Máme zde navýšení financování o 55 euro v prvních třech letech. Takže celková částka bude vlastně více než dvojnásobná eh, oproti tomu, co vidíme v tom protokolu. Kromě toho, eh, všechny eh, otázky životního prostředí jsou v té dohodě také vyřešeny a tím pádem není žádný problém s tím, abychom to schválili. Děkuji, pane Fernandezi. Kdo se chce vyjádřit k této zprávě? Nikdo? Připomínám, že pozměňovací návrhy můžete předkládat až do 23. října. Hlasování v rozpočtovém výboru proběhne 20. listopadu, v rybolovném výboru 3. prosince a tato, e, tyto návrhy budou předloženy na plenárce v lednu. Nyní dáme slovo panu Štefancovi eh, na téma uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ke zprávě Andersen Irsko. Děkuji vám, pane předsedo. Irsko předložilo žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě 171 propuštěných ve společnosti Andersen v Irsku, eh, která působí v oblasti zlatnictví a bižuterie. Je to případ, který se týká období od 31. Eh, října 2013 eh, až do konce ledna 2014. Je to celkem 171 pracujících, což je v podstatě ze 70% eh, tvořeno ženami, což jsou tady pracovníci bez zaměstnání v současné době. Celková výše příspěvku, eh, tedy ta navrhovaná výše, je 1,5 milionu euro, což je propojeno s eh, restrukturalizací vyplývající z globalizace musím zdůraznit, že tento návrh nesplňuje tu prahovou hodnotu 500 propuštěných, ale vzhledem k výjimečným okolnostem komise navrhuje tento pří, tomuto případu vyhovět. A proto i já tento návrh podporuji. Děkuji. Merci, Děkuji, pane zpravodaji. Jsou žádosti o slovo? Ke zprávě pana Štefance upozorňuji, že pozměňovací návrhy můžete předložit do 16. října. Šest, ne, nikoli 16. října eh, toto projedná výbor pro zaměstnanost 23. prosince 12. To je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů do 23. prosince. 3. a 4. listopadu se bude hlasovat v rozpočtovém výboru a v listopadu to jde také k přijetí textu na plenárce. A nyní dávám slovo panu Negresku, který pohovoří o zprávě Sprider Stores. Děkuji. Toto je žádost od řeckých úřadů, abychom využili Evropský fond pro přizpůsobení globalizaci eh, na kompenzaci toho, kdy zkrachovala společnost Sprider Stores v Řecku, což je společnost, která zkrachovala na základě důsledku hospodářské krize. Eh, je to 761 propuštěných osob. Eh, tato firma se pohybovala v oblasti maloobchodu, což je oblast, kterou zejména v Řecku zasáhla finanční krize. A mimo jiné je potřeba zohlednit, že Řecko už šest let se pohybuje ve velmi těžké recesi a dochází tam k celé řadě propouštění a k velkému poklesu maloobchodního maloobchodního prodeje. V minulosti tato společnost byla jednou z vedoucích řeckých maloobchodních eh, firm, ale byla nucená eh, zavřít své brány v důsledku finanční krize. Podle informací, které jsme obdrželi při podání toho, této žádosti o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, existuje projekt, což je žádost o utrácení peněz na velmi specifické aktivity pro tuto firmu. Je to eh, projekt, ze kterého zhruba 7 milionů, eh, což je zhruba 6% celkových výdajů na tento případ, půjdou na zcela konkrétní opatření. Přičemž Fond pro globalizaci bude pokrývat zhruba 60 celkových výdajů. Všechny termíny byly splněny, a podmínky nediskriminace, národní podmínky a všechny ostatní podmínky byly splněny a proto tento projekt mohu podpořit. A samozřejmě se těším na jakékoliv pozměňovací návrhy. Děkuji vám, pane zpravodaji. Hlásí se někdo s nějakými otázkami, připomínkami nikoli. Takže Výbor pro zaměstnanost eh, rozhodne 16. tohoto měsíce, 23. října ve 12 hodin, to je lhůta pro eh, předložení pozměňovacích návrhů k této zprávě. 3. a 4. listopadu dojde k hlasování v rozpočtovém výboru a eh, plenárka to projedná a odhlasuje v listopadu. Takže jestli souhlasíte, eh, tak než eh, budeme jednat za zavřenými dveřmi, tak bychom eh, tak bych zavolal paní Holmajer, tedy ona tu není přítomná, aby pohovořila o nemovitostech. Možná pan Fernandez by mohl zase za ní zaskočit. Jedná se o politiku, e, real, realitní politiku. Paní Holmajer tady není. Děkuji, pane předsedo. Co se týče otázky ambasády v Nairobi, v Keni, já budu hovořit jiným jazykem a budu hovořit portugalsky. Eh, Vážený pane předsedo, naše paní zpravodajka na základě článku 203 eh, finančních pravidel navrhuje, abychom nejlépe, nejprve provedli lepší analýzu této věci. Potřebujeme zkrátka více informací, proto bych navrhovala prodloužit termín o dva týdny, tak abychom eh, mohli zkrátka získat více informací. Tolik eh, návrh zpravodajky budeme potřebovat ještě další dva týdny, abychom tuto otázku mohli analyzovat a já navrhuji, abychom to podpořili. Dobře, nevidím žádné námitky, takže odložíme schvalování o dva týdny a paní Holmajer nám nám potom sdělí své připomínky a svá doporučení k tomuto, jakmile, jakmile zapíšeme tady znovu to, toto téma na pořad jednání. Takže tím jsme ukončili veřejnou část schůze. A nyní přejdeme k neveřejné části schůze, takže na tři minuty nyní přerušují schůzi, aby ti, kteří tedy již v sále dále nemají co činit, aby tedy mohli odejít, rozloučit se s námi. Zůstanou zde tedy pouze zástupci parlamentu.